Dobré odpoledne, kolegové. Dnes odpoledne tady máme zpravodaje pro jednotlivé projekty TNT. Máme tady dnes tři. Pana Balaše, pana Teličku a pana Brinkhorsta. Každý dostane asi 10 minut a potom si vyslechneme otázky, uvidíme, jak to půjde. A zítra dopoledne tady budou ostatní koordinátoři. Pan Cox, paní Pace, pan Pink, pan Seti a pak samozřejmě také místo předseda komise Kalas. ten bude na závěr, to bude takový krásný dezert na závěr, až budeme mít pana komisaře Kalase. Takže prioritní projekt železniční osa Paříž, Strasburg Stuttgart, Vídeň, Bratislava. Pan Paláš, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Když podáváme zprávy Evropskému parlamentu o naší činnosti jako koordinátoři. Já myslím, že nejdůležitější je poměřovat přidanou hodnotu, kterou my můžeme přinést úsilí členských států a také jakou pomoc můžeme nabídnout. PB17, což je Paříž-Bratislava, je součástí základní sítě dopravní infrastruktury Evropské unie. Je to velice důležitý prvek konkurenceschopnosti. to důležitý prvek vnitřního trhu. Ta přidaná hodnota spočívá z jednotlivých prvků. Jedním z nich je rozhodně to, že zacházíme dál, než kam sahají národní hranice. Propojujeme členské státy. Žádný členský stát nemůže sám vybudovat konkurenceschopnou infrastrukturu není vždy snadné přesvědčit sousední země, aby se napojili na hranici na stejném místě a potom, aby společným úsilím budovali tu, ten hraniční úsek. A tady možná můžeme sehrát další roli. Další aspekt přidané hodnoty spočívá v tom, že zacházíme dál než jen na železnici. Jde tady o intermodalitu. Dnes propojení železnice se vzduchem, se silnicemi, s vnitrozemskými vodními cestami je také důležitým aspektem i z hlediska konkurenceschopnosti účinnosti a přepravy cestujících a nákladů. Třetí věc je propojení hlavních tras, zájemné propojení hlavních tras. A to je snadnější a logické v případě železnic. A v neposlední řadě jde také o to, abychom zajistili jakousi kontinuitu při změně vlád v členských státech. I v případě, že vláda zůstává stejná, může dojít ke změně ministr dopravy. Jako to bylo třeba v případě trasy, kterou mám na starosti já. A prostřednictvím vlád musíme spolupracovat s členskými státy, kteří jsou nejvlivnějšími v tom rozhodovacím řetězci, ale také nejzranitelnějším prvkem. Já vám mohu uvést celý dlouhý seznam ministrů z těch čtyř členských států, kterým prochází moje trasa. jsme pokaždé museli začínat znovu s každým novým ministrem. Ale nescela bez úspěchu, protože vám mohu oznámit, že členské státy chtějí implementovat PP17. V členských státech nejsou žádné pochybnosti o tom, že tato hlavní západovýchodní osa v Evropě je prospěšná. Zatím je hotových 43% celé trasy a ze 44% práce probíhá. Samozřejmě členské státy jsou si vědomi toho, že v případě velkých národních železnic mají na starosti nejenom výstavbu na svém vlastním území, ale také implementaci celé osy a zajištění integrity dopravy, přepravy cestujících a nákladů. A já mohu zdůraznit příspěvek Rakouska při výstavbě této trasy a také Francie, která dokončila na svém území trasu TŽV. V kostce se zmíním o jednotlivých zemích. Ve Francii máme TŽV z Paříže do Bodrocourt a zbytek TŽV S bude uveden do provozu v roce 2012 a hotové to má být do konce roku 2016. A to není dlouho v případě velkého projektu infrastruktury. A pak bude v provozu celá francouzská sekce. V Rakousku je nová, nové nádraží St. Perten, to bylo otevřeno v září 2010. A za několik dnů, do konce listopadu, bude otevřeno nové nádraží v Melku. Velice důležitý úsek do Vídně, včetně velkého nádraží v hlavním městě Vídni, budou hotové do jednoho roku. 8. prosince 2012 mají být otevřeny. A to hodně zkrátí dobu cest na cestě. Potom Německo, tam byla jedna dobrá zpráva. Most v Kélu přes Rýn byl otevřen před rokem, v prosinci 2010. Ten umožňuje, protože to nová železniční trať, rychlost 160 km za hodinu. Potom se pracuje na trase o dálce 61 km od Alcburku do Měchova. To bude hotové v červnu. Ne, bylo to hotové v červnu tohoto roku. Znamená to 13 let práce a 620 milionů eur. A tento úsek bude uveden do provozu do prosince 2011. A umožní rychlost 230 km za hodinu. V Augsburgu se začalo pracovat na propojení železniční a městské dopravy, to je důležitý aspekt pro každé velké město. A bude to hotové do roku 2019. Došlo k určitým spožděním. V Německu částečně v přeshraničním úseku mezi Francií a Rakouskem, částečně v úseku Ken Appelnweil, kde práce přestaly po otevření nového mostu. A ještě hodně litujeme toho, že pořád není hotový tunel v Raštatu. Mělo by se pracovat na úseku mezi Měchovem a Salzburgem, a očekáváme jednu velkou kontroverzní záležitost na této hlavní trase. Jde o hlavní nádraží ve městě Stuttgart a velký projekt, který souvisí s tímto nádražím. Za několik dnů tam proběhne referendum, bude to 27. listopadu. Uvidíme, jaký bude výsledek toho referenda a jaké to bude mít politické důsledky a jak to ovlivní rozhodování a také technickou implementaci těchto rozhodnutí. Důležitou součástí je také Slovensko. Poslední úsek totiž propojuje dvě sousední hlavní města, Vídeň a Bratislavu. Prozatím je to situace přechodná, protože ve slovenském hlavním městě je úřednická vláda. Na pozadí začala nová jednání o dopravních projektech v Bratislavě. A do roku 2012 bude k dispozici nový dopravní model, který pokryje ten úsek mezi Vídní a Bratislavou. A důležitou součástí našeho mandátu pak bude propojení letišť a železnic. A v případě bratislavského letiště je to ještě důležitější, protože samotné to letiště nemůže být natolik efektivní, natolik účinné, jako když bude propojeno s ostatními. A pak ještě několik slov o intermodalitě. Máme celou řadu letišť a také splavný řek, včetně Rýna a Dunaje, které vedou podél této hlavní trasy a my se je snažíme napojit na železnici, na tu železniční osu pro osobní přepravu, nový inovativní způsob inteligentních jízdenek je velice atraktivním projektem v některých členských státech, v některých zemích mimo EU. Byly zavedeny speciální jízdenky, které propojují vodní a železniční dopravu. Já myslím, že by to bylo také velice zajímavé pro poslance Evropského parlamentu, z hlediska přístupu do Štrasburku. Protože dobrá kombinace třeba letadla a železnice, především z východní části Unie, by rozhodně usnadnila přístup. Příští týden v Antwerpách budou ty obvyklé dny TNT a jeden seminář bude zaměřený právě na propojení letišť a železnic. A já se na to s velkým zájmem těším. Evropská komise se hodně věnovala organizaci toho semináře, aby se setkali letištní, železniční společnosti, členské státy. To je opravdu národní otázka, protože takovéto jízdenky a letenky vyžadují celou řadu mezinárodních dohod v celé Evropě a možná dokonce ještě mimo Evropu. Ale zvýšilo by to komfort cestujících a usnadnilo by to přechod ze železnice na letadlo a naopak. V souvislosti s novým návrhem komise nových pokynů pro ten T zůstává tato hlavní osa důležitou součástí celé této sítě a v současné situaci většina toho, co dnes nazýváme PP17, může být dokončena do roku 2020. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane Balaši. Zatím tady mám tři žádosti o slova. Mr. Perker, and now I've got Mrs. Lichtenberger. So... Takže pan Ferber za ELS. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat panu Balašovi. Je to jeden z koordinátorů, kteří eh, pracují v této oblasti eh, relativně dlouho. Když se podívám na to, co předložila komise, co a o čem máme hovořit v rámci transevropských dopravních sítí, mám dojem, že už zde existuje paralelní trať pro případ, že referendum zamítne ve Stuttgartu eh, daný projekt rekonstrukce nádraží, eh, protože Stuttgart 21 eh, je něco, co se netýká jenom Stuttgartu, ale celé oblasti až k hranici. V současné době se tam dá jezdit jenom méně než 100 km za hodinu. Zároveň se zde používají dvě lokomotivy a to znamená, že situace není optimální, pokud je o využití trati. Já mám eh, já jsem slyšel o eh, trati Metz, eh, Salzburg, nebo Metz, Frankfurt, Pasov, Vídeň a tak dále. A to znamená, že tato trať by nahradila původní plán trati. Mě by zajímalo, jak by to vypadalo. Já jsem velice rád, že jste zmínil Augsburg, eh, protože já jsem původem z Augsburgu. Eh, Dosavadní plánování už je v podstatě něco, čeho se lidé v Německu vzdávají a hovoří už o této nové trati, takže by mě zajímalo, eh, co nám k tomu řeknete vy. A děkuji eh, za SND. Další řečník, pan Ertuk. Mnohokrát děkuji, pane Balaši. Vy jste nám vylíčil, jakou situaci máme na tomto eh, koridorů. Řekl jste, že 43% je dokončeno a na 44% se pracuje. Je celá řada otázek, ale já se budu soustředit na ty nejdůležitější eh, část mezi Štrasburkem a Appenweierem. Eh, vy jste hovořil o té části mezi Kélem a Appenweierem. Eh, tato část je elektrifikována, jsou tam dvě části, až, jsou tam dvoje, dvě koleje až na tu jednu část. Takže mě by zajímalo, jak by to mělo dále pokračovat. Spolkové ministerstvo dopravy, jestli má už nějaké plány a také jestli my jako poslanci můžeme celý projekt nějakým způsobem podpořit. Já jsem z této oblasti a samozřejmě na tomto úseku mám velký zájem. Další otázka se týká části Měchov-Salzburg. Víte, že je to velice důležitý koridor, protože eh, Mnichov bude napojen, eh, bude centrem, na které eh, budou napojeny další tratě. A mě by zajímalo, jak to vypadá v této oblasti. Myslím si, že je zde jedna pozitivní věc a to, že ta část mezi Amfingen a Mühldorfem byla v prosinci roku 2010 obnovena. Nicméně na eh, tomto úseku máme největší problémy s kapacitou v celém Německu. Je zde velká zátěž, ať už nákladní nebo osobní dopravy. A mě by zajímalo, jak probíhají diskuse se Spolkovým ministerstvem dopravy z vaší strany. A poslední otázka, vy jste to zmínil, Raštatský tunel. Zde se scházejí dva prioritní projekty, PP17 a PP24. Včera německá média psala, že tento železniční tunel by se přeci jen měl postavit, že se e, v tomto smyslu vyjádřila německá železnice. A mě by zajímalo, jak hodnotíte situaci. Je možné, že německá spolková vláda poskytne eh, finance, nebo to bylo jenom takové eh, plácnutí ze strany německých železnic? Eh, děkujeme, pan Kramer. Mnohokrát děkuji za projev a myslím, že to, co říkal pan Faber, Ferber, bylo velice zajímavé. Ehm, kolega zde má velice úzké eh, kontakty na ministerstvo dopravy v Německu. Vy jste řekl, že 43% je eh, hotovo a že zde existuje vůle eh, projekt dokončit. A víte, že Německo podepsalo celou řadu přeshraničních dopravních dohod a pouze dvě jsou dodržovány. Když vidím, eh, kolik peněz Německu chybí na všechno, a potřebovali bychom 7 miliard na obnovení mostu jenom na silnicích, ale peníze na to nejsou. Eh, potom je jasné, že je dobré, že třeba mezi Norimberkem a Měchovem je všechno hotové a část eh, do Würzburku je také hotová. Proto bych se chtěl zeptat, jestli je pro nás důležitější mít rychle hotovou eh, tuto část ehm, a případně ji vést jiným směrem. Už jsme zde zmínili problém Stuttgartu. Ehm, nádraží ve Stuttgartu není financováno z prostředku Evropské unie, i když někteří tvrdí opak. A dále je zde otázka Geisliger-Steige. Eh, ta část eh, k hranicím ze Stuttgartu, Geislergesteige, eh, zde neodpovídá moderním požadavkům. My zde za 3 miliardy eur bychom eh, tedy měli postavit nový úsek, který nebude vůbec schopen sloužit nákladní dopravě. Já chci jenom, aby tady bylo jasno, abychom zde měli jasné uh, Um, informace. Otázka je, jak se k tomu postavit. Nádraží má problémy. Uh, ve chvíli, kdy zde jsou předpisy ze strany Evropské unie, které má dané nádraží problémy dodržet. Viděli jste reakci v Německu, pokud je o Stuttgartské nádraží, uvidíme, jak dopadne hlasování. O toho se bude eh, odvíjet další vývoj, další kroky. Eh, to bylo z mé strany všechno, už nemám čas, možná se ještě jednou přihlásím. Chtěl bych připomenout eh, poslancům, aby případně i urážky posílali přeze mě. A pan Berker Eh, pane předsedo, děkuji. Děkuji také koordinátorovi za informace. Mám tři otázky. První otázka se týká otevřeného, otevřeného bodu mezi Bavorskem a Rakouskem. Eh, jedná se o část mezi Freilassingem a Salzburgem. Eh, z rakouské strany už bylo všechno vyřízeno, ale chybí zde ještě most a ten je rozhodující pro to, aby tato část mohla začít fungovat. Proč zde došlo ke spoždění, kdy se může počítat s tím, že se e, tento most začne stavět a kdy tedy tato mezera bude vyplněna? E, druhá, druhý bod, druhá věc se týká e, propojení letišť Vídeň-Bratislava. Vy jste to zmínil. Máme zde pobaltsko um, adriatickou osu a dále je zde to napojení uh, Francie Bratislava. V současné době probíhají diskuse týkající se mm, finančního zhodnocení situace a hovoří se o tom, že by zde mohlo dojít ke změnám. Jaký je nejnovější stav, kdy se může počítat s tím, že ty dvě letiště, Vídeň Bratislava, budou skutečně propojeny? Uh, jaké jsou možné důvody pro případné spoždění. A e, třetí bod se týká intermodality. Vy jste hovořil o tom, že je to nutné, že je nutné, aby zde došlo k propojení eh, silnice, námořní dopravy, eh, železnice a letišť. Eh, je tedy proto nutné provést přípravné práce. Jaké přípravné práce se budou provádět v nejbližší době, aby se tedy tento prostor, toto propojení ideálně využilo? Děkuji paní Lichtenberger. Eh, srdečně děkuji. Některé otázky už zazněly a tak už je nemusím položit já. Přesto mnohokrát děkuji eh, za to, že se vyřešila ta otázka napojení Mnichova a toho chemick, takzvaného chemického trojuhelníku v okolí kniho, eh, Mnichova, protože to je naprosto zásadní a představuje to velkou šanci také pro osobní dopravu v této oblasti. Druhá otázka. Já vždycky jezdím vlakem do Štrasburku, a mě by zajímalo, proč eh, ty konstrukční práce za tím mostem v Kélu byly zastaveny. A třetí věc. A pokud jde o trasu mezi Vídní a Bratislavou, je zde nějaká priorita pro jednu z těch dvou tras? Já jsem slyšela z Vídně i z Bratislavy různé signály, pokud jde o to, co se bude dělat jako první. Já myslím, že je to zásadní pro napojení letišť, ale je to také zásadní pro eh, propojení mezi oběma městy pro osobní přepravu. Eh, já si myslím, že to je velice eh, důležitý, dobře fungující koridor a, a ty změny, které doposud byly eh, provedeny, už přispěly k lepší přepravě jak nákladů, tak cestujících. Myslím si, že to už jsou dobré výsledky, ačkoliv ještě celá ta trasa není hotova. Paní Jegle, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane koordinátoře. Děkuji, že mohu hovořit, i když nejsem už členkou výboru TRAN, a i když jsem dříve byla členkou výboru TRAN, a to deset let. A to, co pan Balaš říkal, mě přivedlo k otázkám. Eh, mě by zajímalo, jestli eh, jsme celou dobu hovořili o nesmyslech, protože celá ta léta jsme hovořili o financích, hovořili jsme o postupu a vy jste to také prosazoval v Bádensku, Württembersku. A nyní nás čeká referendum, jak dopadne, se uvidí. Ale to, co jste doposud eh, prosazoval a požadoval, to mělo reálný důvod. Když se podívám na situaci ve Stuttgartu, když se podívám na eh, Geislingen, vidím, jaká je situace. Eh, když se podívám na mapu, vidím, jak ty jednotlivé eh, oblasti jsou daleko od sebe. Já si myslím, že je třeba poukazovat na to, že to, co jsme se zde snažili prosadit celá ta léta, bylo správné. Michael, 30 sekund. Posledně jste eh, řekl, že jste se dohodli s Bratislavou, že to eh, půjde eh, dolů do Götzendorfu. Platí to nebo to neplatí, to propojení tedy mezi Bratislavou a Vídní? Pane Balasi. Mnohokrát děkuji za všechny tyto otázky. rozhovor se spolkovým ministrem Ramzauerem už je něco, co je dlouho potřeba a mám dlouhý seznam otázek. Eh, částečně <laughs> chtěl byste, pane Balasi, také seznam našich otázek. Eh, vaše otázky částečně mám. Pokud máte další otázky, může je připojit eh, do svého seznamu. Nicméně bych chtěl se podržet svého mandátu v rámci PP17, ale i v tomto rámci mám celou řadu otázek, které jsem nazbíral. Ehm, ty otázky se neustále doplňují eh, novými otázkami a novými aspekty. Už určitou dobu jsem nedostal příležitost osobně hovořit se spolkovým ministrem Eh, jsem připravena kdykoliv jet do Berlína eh, nebo kamkoliv do Německa, kde bych se s ním mohl setkat. A posledně jsme se setkali ve Štrasburku, bylo to velice eh, dobré setkání. Hovořili jsme o jednotlivých oblastech, byl to velice plodný rozhovor. Existují ale v současné době otázky, které spadají do kompetencí Spolkové republiky Německo. Některé jiné spadají do kompetencí jednotlivých spolkových zemí. Evropská unie nebo komise nebo koordinátor tyto otázky nemohou rozhodnout. V každém případě ne sami. Takže já vám zde dávám informace o situaci, tak jak ji vnímám. Nicméně já sám pokládám otázky členským státům. A velice rád bych je brzy položil také spolkovému ministrovi dopravy. Nyní, proč práce v některých částech nepokračovala? Dohodli jsme se, že jakmile bude hotový ten most v Kélu. Na to se čekalo eh, několik let, potom se to oslavilo velkolepě, já jsem tam byl. Došlo k možnosti propojit eh, dvě města eh, v rychlosti 160 km za hodinu, to jsme oslavili a poté práce nepokračují. Kromě toho ale existují ještě další otázky, jako Geisteringer Steige, Já nechci opakovat všechny tyto otázky, nicméně souhlasím s tím, že eh, různé strany, včetně Evropské komise, Eh, včetně koordinátora, musí tyto otázky opakovaně klást. Žádný úsek eh, není nedůležitý. Pokud nebudeme mít celou tu trasu, nebude možné tu trasu používat. Existují zde úseky, které nejsou kvalitní, kde vlaky samozřejmě ztrácejí na rychlosti. Eh, existují také eh, problémy v Bavorsku s kapacitou. Eh, dobrým příkladem je právě ten chemický trojuhelník. Nyní k tématu Stuttgart 21. Tento projekt je složitý tomuto projektu eh, patří nádraží, ale jsou zde ještě eh, další aspekty napojení, eh, propojení s letištěm a tak dále. Pokud jde o financování EU, můžeme podporovat výstavbu železnic, ale nic více. Veškeré budovy financuje buď členský stát nebo město. Takže bychom se měli snažit o ideální kombinaci. Když jsem jako nový koordinátor jel do Stuttgartu v roce 2005, co tehdy bylo alternativou k tomuto projektu? Na to jsem se zeptal. A tehdy mi řekli, není zde žádná alternativa. To v politické řeči znamená, že rozhodnutí zkrátka už padlo a že to rozhodnutí je třeba respektovat. Tehdy už neexistovala, neexistovala žádná další alternativa. Nicméně, alternativy existují vždycky. A v důsledku protestů ve Stuttgartu se situace změnila. A nyní došlo na rozhodnutí. Já bych chtěla jenom poznamenat, že Němčina není moje rodná řeč, i když německy mluvím velice rád. Nicméně, já jsem si přečetl otázku tohoto referenda a hovoří se zde o zákonu, který se týká smluvních eh, dohod kolem projektu Stuttgart 21. Já si myslím, že to si téměř vyžaduje právní interpretaci. Když jsem si to několikrát přečetl, pochopil jsem tu otázku. Ale trvalo to. Já jsem samozřejmě zvědavý na výsledek referenda 27. listopadu. Je to za několik dní. Musíme na to počkat. Poté přijde politická interpretace a tohoto výsledku. Reakce vlády. Reakce spolkové země. A poté přijde další otázka. Technická realizace. Technická realizace politického rozhodnutí. To bude další krok. Jak tedy nové rozhodnutí realizovat? To jsou Zásadní otázky, já se sem mezi vás určitě vrátím s tímto tématem velice rád. Při další příležitosti eh, budeme moci hovořit o výsledku tohoto referenda. Otázka zazněla, jestli existuje alternativní trasa. Já bych řekl ne v rámci mého mandátu. V rámci mého mandátu je jenom jedna trasa Paříž, Bratislava a tam je jenom jediná alternativa. Samozřejmě v životě alternativy jsou. A železnice je síť a je vždy možné hledat alternativní řešení. Ještě ten chemický trouhelník a nákladní doprava, ano, samozřejmě to je zásadní věc, eh, otázka kapacity, modernizace paralelních tras. Evropská komise jednoznačně stojí na straně Mnichov, Huldorf, Freilasik, na straně této trasy. A pokud jde o Bratislavu, chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že propojení dvou letišť je životně důležité, především pro Bratislavu. My jsme to vždy podporovali. Tehdy jsem řekl, že se zdá, že obě strany už se dohodly na tom, že zde bude propojení mezi Švechatem a bratislavským letištěm. Nicméně od té doby se na Slovensku změnili ministři dopravy já čekám na to, až po volbách v březnu bude na Slovensku nová vláda a poté se i hned obrátím na bratislavskou vládu a budu tuto otázku dále řešit. Mnohokrát děkuji, pane Balaši. Tímto můžeme uzavřít. A teď přejdeme na prioritní projekt 27. což je trasa Varšava, Kamras, Riga, Tallinn, Helsinki, jako dátorem pan Pavel Telička, takže prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení europoslanci, dámy a pánové. Já sedím poprvé na zasedání Evropského parlamentu a členové jsou přede mnou, což má, jednu, co má, což má výhodu, protože vy si uvědomíte, jak dlouho už se tímto projektem zabýváte. Souvisí to také s tím, že pokaždé to umožní eh, shrnout situaci. Tomu se dnes právě můžeme věnovat. Kromě toho je také možné si uvědomit, že bylo dosaženo pokroku a také je možné si uvědomit, že stále existují problémy a potíže, tedy ty, na které jsme narazili, trvají i nadále. Takže musíme říci, že bylo dosaženo pokroku, ale existují i nedostatky, ty trvají i nadále, ale v porovnání s minulostí musím říci, že tentokrát navzdory hospodářské situaci, a to zvláště v Pobaltí, došlo k poměrně výrazné změně a výraznému pokroku v těchto členských státech. Nejprve bych nám stručně připomněl, připomenul, v čem spočívá projekt Rail Baltica. Jedná se o projekt, jehož cílem je zapojit nové členské státy, konkrétně eh, země po Baltí, ale také Polska, do zbytku vnitřního trhu eh, v oblasti dopravní infrastruktury. Toto chci zdůraznit, protože se zde zabýváme zeměmi, které, eh, u které, ve kterých fungují různé systémy. Máme tam jednotnou trať, dvojitou elektrifikovanou a neelektrifikovanou trať. Dále je tam rozchod, který je podle evropských standardů a také podle ruských standardů. Takže tam existuje velká směs a tento problém se nesnadno překonává. Kromě toho tam panují také různé hospodářské zájmy, některé zájmy jsou osobní. A kromě toho se zabýváme oblastí, která má možná, možná větší strategický význam, než eh, to připouštíme. Protože, abych to řekl jednoduše, v kontextu konkurence, buď to budeme my, nebo jiní sousedé. A to bude mít také konkrétní dopady. Takže zde mluvíme o reintegraci těchto zemí, mluvíme o zemí, které byly velmi postiženi recesí, víme, jaká je současná hospodářská situace a zároveň Mluvíme o zemích, které zaznamenaly to, co říkal kolega Baláš, to znamená, zaznamenaly časté změny vlád. V této souvislosti ale musím říci, že tyto členské státy dosáhly pokroku i v této obtížné situaci a toho bychom se měli zvláště cenit. Možná eh, přesněji. Posledně, když jsem byl pozván na tento výbor, Řekla jsem vám, že se nám daří dosahovat pokroku v Estonsku a dnes mohu říci, že v zásadě v Estonsku už je hotovo. Ještě jednou bych chtěl ale zdůraznit, že mluvíme o konstrukční rychlosti 120 km za hodinu, což je první velký krok eh, vůči splnění něčeho, co jsme před lety považovali za vizi, tedy vytvořit elektrifikovanou trať, jejíž rozchod bude podle evropských standardů a díky tomu by se tato země mohla reintegrovat do zbytku Evropy. Musím ale říci, že budeme postupovat krok po kroku, musíme zajistit, že ať už se jedná o jakýkoliv projekt, musí být hospodářsky životaschopný. Takže to je první krok a v Estonsku v podstatě se dostáváme do poslední závěrečné fáze. Estonsku se dokonce podařilo ušetřit eh, určité finanční prostředky a Jedná se o 2 miliony eur, možná, že v kontextu těch miliard to není zase tak moc, ale Estonsku se podařilo tuto částku ušetřit a v Estonsku tedy v zásadě je situace již hotova. Nyní Lotyšsko. Lotyšsko je zemí, kterou jak, která, jak si vzpomenete, eh, požádala a byla jí, udr, eh, byla jí udělena výjimka tato země v porovnání s jinými zeměmi má železniční strukturu, která je v poměrně dobrém stavu. Nicméně i ta musí být modernizována. Pokud je ale o dosažení cílu Rail Baltiky, v rámci současné finanční perspektivy, tedy eh, ta konstrukční rychlost 120 km za hodinu, musím říci, že i tam ehm, je situace uspokojivá. A to navzdory tomu, že lotyšská vláda se rozhodla, že znovu zahájí práce a přidělila téměř 21,5 milionů eur ze svých vlastních finančních prostředků na spolufinancování sítí TNT. Takže víceméně situace zde znovu nastartovala, běží a když se ptáte, zda bude možné splnit cíle současné finanční perspektivy, já bych na to odpověděl ano. Ano v případě, že budeme i nadále implementovat to, na čem jsme se již dohodli a to, k čemu se znovu zavázala a potvrdila lotyšská vláda. Nyní Litva. V Litvě jsme před několika měsíci zaznamenali otevření několika kilometrů nové dvojrozchodné trati v jižní části Litvy. Je to blízko polské hranice. Jistě si vzpomenete, že před roky jsme plánovali, respektive Litva plánovala evropský rozchod tratí až do Kaunasu a s kolegy z DG Move komise jsme znovu přehodnotili e, situaci, zohlednili jsme hospodářskou situaci a vytvořili jsme tento koncept dvojrozchodné trati. To znamená, že můžeme využívat existující infrastrukturu a z toho důvodu se nám nejenom podařilo e, dodržet, ale dokonce e, zvýšit financování. To je tedy jeden z důležitých milníků a konstrukce v Litvě pokračují. Další důležité rozhodnutí, které bylo přijato, které je stejně tak rozhodnuté, stejně tak důležité, pokud nevíce, je to, že litevská vláda a parlament definovali Rail Baltiku jako projekt strategického významu pro tuto zemi. To je velmi důležité, například eh, pokud je o Vyvlastňování půdy, to je velmi důležitá otázka. Je to tedy závazek, který jsme od Litvy očekávali a který byl opravdu potvrzen. Další, třetí významné rozhodnutí, významný vývoj v Litvě je to, že je to něco, na čím bychom se mohli sice usmívat, ale je to více než symbolická věc. A sice se jedná o rozhodnutí litevské vlády že, logistické, že bude postaveno logistické centrum v Kaunasu a toto centrum bude složeno ze dvou osob, kter, kteří mezi sebou budou v konkurenci. Proto říkám, že bychom se tomu mohli usmívat. Možná by někdo řekl, že s tím souvisí nějaké osobní zájmy, ale já jsem každopádně rád, že bylo přijato toto rozhodnutí. Je to také v souladu s novým konceptem dopravní politiky, kterou máme dnes před sebou a která umožní Rail Baltica využít eh, všech těchto příležitostí. Dále bychom chtěli zdůraznit eh, aspekt integrace, pokud je o infrastruktura, také logistická centra. Prozatím tomu tak ještě nebylo, situace taková nebyla, i když vás to může překvapit. A nyní Polsko. Polsko je jediná země, která se rozhodla v rámci tohoto projektu využít své vlastní fondy e, soudržnosti a ne TNT. Došlo tam k jednomu významnému vývoji, kromě toho, že probíhají e, stále práce, a sice to, že z ekologických důvodů bylo přijato konečné rozhodnutí, které spočívá v tom, že bude vytvořena nová infrastruktura blízko hranice s Litvou, což znamená, že dojde k odchýlení se od plánované trasy přes Elk. A zatím stojí velmi odůvodněné, eh, stojí zatím dobré důvody. Je tomu tak proto, že eh, oblast kolem Elku je cená. Očekávali jsme, že tento projekt bude převeden do nové finanční perspektivy, ale já si myslím, že důvody, které zatím stojí, jsou opravdu dobré. Znamená to ovšem, že nyní musíme eh, spolupracovat s polskou vládou. Jedna věc je plánování a druhá věc je rozhodování. Musíme zajistit, že v další finanční perspektivě se nám bude dařit postupovat také velmi rychle. To bylo tedy stručně k tomu, co se stalo konkrétně eh, v, posledních, v posledním období, ale já myslím, že došlo ještě k jedné velmi důležité věci. Ta je způsobena tím, že zpráva musela být eh, publikována do 10. listopadu, případně i dříve. Došlo ke setkání premiérů zemí po Baltí. Zúčastnil se také místo předseda komise Kalas. Konal se toho, toho, toho desátého a došlo k několika významným závěrům, které vedly ke společnému prohlášení těchto e, ministrů. Zároveň byla vypracována studie a její výsledky. Financovali to část, částečně země po Baltí, částečně Evropská komise. A já bych chtěla zdůraznit, že původně měly existovat tři, nebo měly být vypracovány tři studie v každé ze tří pobaltských zemí a my, nám se podařilo vypracovat pouze jednu. Závěry, které z toho vyplynuly, jsou poměrně zajímavé. Přijali jsme takový spíše vizionářský přístup, ale zároveň musím zopakovat, že současné projekty se blíží ke konci. Hlavním cílem je vytvoření elektrifikované trati s evropským rozchodem, která povede Stalinu až na jich na polskou hranici. Studie říká, že se jedná o ekonomicky životaschopnou možnost. My jsme podpořili tu možnost, kterou si zvolili pobaltské země. Zároveň chci říci, že se jedná o investici ve výši 3,6 miliard eur. Myslím, že bychom měli být obezřetní, pokud je o to konkrétní číslo. Víte, jaká je situace, může to být méně, ale může to být až 3,6 miliard. Nicméně jedná se o projekt, díky kterému by vlaky mohly dosahovat až rychlosti 240 km za hodinu. Abyste si udělali představu, znamená to, že Stalinu na polskou hranici by to trvalo 4 hodiny 8 minut a přes 3 hodiny by to trvalo přepravit zboží na, stejném, na stejné trase. Z toho plyne, eh, že dává smysl pokračovat v těchto pracích po Baltí do roku 2030. Máme totiž stanoveny určité cíle, síť a musíme pokračovat krok po kroku musíme směřovat k tomuto cíli. A zpět k těm premiérům. To si myslím je velmi důležitá věc. Protože komise přijala iniciativu, díky které by Rail Baltica měla být součástí um, ústřední sítě a také zdůrazňovali že by se, pokud to bude schváleno ve spolurozhodnování, měl by se to stát součástí Balsko-jaderského jaderského koridoru. Druhá věc, samozřejmě současný projekt bude implementován, ale už nyní se premiéři po Baltii rozhodli, že ministři, kteří vytvoří společný podnik, to je tedy něco, co před sedmi lety například bylo nepředstavitelné. Nikdy bychom nevěřili, že tyto, tyto tři země společně uh, budou provádět takovýto projekt. Takže k implementaci projektu by mělo dojít do konce tohoto roku. Polsko bylo také pozváno, aby se připojilo a nejenom to, a v tom se spolehám na vás, na vaši pomoc a na komunikaci s vámi, například zástupci Itálie, Rakouska, České republiky, Slovenska a samozřejmě také Polska. Všichni ti to jsou zváni, aby se připojili. A nyní na závěr, pane předsedo, ještě eh, jedno nebo dvě závěrečné poznámky. Jedna věc je to, že se stále jedná o obtížně proveditelný projekt, ale ten je ze strategického hlediska velmi důležitý, jak e, dokazují studie i obchodní sektor, je to e, životaschopný projekt. Naše ambice je v souladu s novým e, konceptem politiky. Musím říci, a ti, kteří mě znáte z minulosti, víte, že nejsem vždy příliš zdvořilý, takže když říkám, že nový koncept, který navrhuje místo předseda Kalas a jeho útvary, tedy v zásadě splnit výzvy mého projektu, myslím si, že se to týká také ostatních. A v diskuzi by možná bylo zajímavé dokázat, jak se ve skutečnosti tento koncept potýká s výzvami, které existují a jak se díky tomu staneme konkurenceschopnější v budoucnosti, zvláště pokud je o ty východoevropské trhy. Samozřejmě existují ještě problémy, některé s tím souvisí s konkrétními osobními zájmy. Stále ještě máme železniční společnosti, které se chovají jako stát ve státě, ale to je všechno jsou věci, které se dají vyřešit. A nakonec plán do budoucna. Je to poměrně jednoduché. Alespoň stanovit to je jednoduché. Musíme implementovat to, eh, o čem již bylo rozhodnuto, že implementováno bude a tady musím říct, že postupujeme podle plánu. Za druhé, musíme začít plánovat a vytvářet nové projekty v rámci toho nového Baltsko-Jaderského koridoru a za třetí, to jsem nezmiňoval, je to estonská iniciativa, týká se to přepravy osob. Samozřejmě chceme zajistit to, že tato část tedy část ve východním Polsku, bude převedena do nové finanční perspektivy, která si brzy začne plánovat. Pane předsedo, eh, dámy a pánové, zbytek je obsažen ve výroční zprávě. Možná bych ještě zdůraznil eh, přílohu, kde je obsažen nejnovější vývoj související s touto studií a Zmíní se tam také to setkání místo premiéru s předsedou Kalasem. Já doufám, že se budeme moci spolehnout na vaši podporu během spolurozhodování o tomto politickém nástroji. Děkuji. Děkuji, pan Zasada. Bardzo děkuji. Pani koordynator. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení koordinátoři, samozřejmě nás nemusíte přesvědčovat o tom, že potřebujeme vybudovat koridory ze severu na jih. A platí to i pro ten baltický koridor. A pak je tady ještě trasa 65 podél řeky Odry. Oba koridory jsou velice důležité, protože umožní efektivní přesun nákladů ze severu Evropy na jih. Nicméně eh, k té věci, o kterou nám teď jde. a totiž prioritní projekt 27, Rail Baltica. Ten je velice důležitý pro Polsko, ale i pro další země, včetně pobaltských členských států. Tyto členské státy zatím ve velice omezené míře využívají železnici nebo nákladní železniční přepravu. Podobné je to i s přepravou cestujících. A všichni víme, co to znamená, jaké to má důsledky. Tato přeprava v podstatě vycházela z výměny zboží s bývalým sovětským svazem. Všichni známe výhody železniční dopravy, je šetrnější k životnímu prostředí, přispívá také k rozvoji místních komunit, a také nás, východe Evropany, přibližuje v západní Evropě. Ale není to jenom politický projekt. Je to také projekt, který je důležitý z hospodářského hlediska. Zejména v nelehkých dobách, které teď prožíváme. A proto mám jednu stručnou otázku, pane koordinátore. Implementace projektu Rail Baltica z toho pohledu, jak ovlivňuje tranzit, především mezi členskými státy v pobalské oblasti a zbytku Evropské unie. Jaká je tam opravdová reálná kapacita? O jaké objemy jde? Jaká je kapacita a objemy? Děkuji. Děkuji. Pan Liberacky, prosím. Mnohokrát děkuji. Když dovolíte, já nebudu mluvit jako zástupce Polska, ale jako zástupce socialistů a demokratů. První úvaha se týká toho, k čemu potřebujeme koordinátory. Pokud má koordinátor pouze podávat zprávy o tom, co říkají ministři nebo premiéři, koordinátor prostě chodí na zkoušky s premiéry, znamená to, že koordinátor je bezmocný a nemá moc velký manevrovací prostor. Byl bych nerad, kdybyste si to vykládali špatně. Já jsem si koordinátory vyslechl, slyšel jsem, jaké problémy mají nově vznikající trhy, slyšel jsem, jak jsou na tom země, které postihla krize, přičemž i v jediném Polsku je pozitivní hospodářský růst to vaše vystoupení bylo velice obecné. Mluvil jste o slabinách, o nedostatcích. A já jsem bohužel nedostal žádné informace o tom, k jakému pokroku došlo. 10. listopadu se premiér setkal s komisařem Kalasem. To byla snad jediná dobrá zpráva, což ukazuje, že se snažíme získat něco od vlád, které se neustále brání. Já vítám jednu informaci, a že bychom snad mohli mít místo, kde se evropský rozchod napojí na ruský rozchod. Mluvíme o finančních výdajích, mluvíme o těch 6-5 kilometrových úsecích v Litvě a v Lotyšsku. V Polsku jsme nepokročili. Pořád odkládáme něco konkrétního až na rok 2013. A v této době už budeme muset modernizovat stávající úseky. A proto my, socialisté, se domníváme, že nepostupujeme dost rychle. Pro nás je důležité, aby se tento projekt realizoval. Proč? Mluvíme o tom už 15 let. A za tu dobu se v Litvě a v Lotyšsku projevil velký boom mezinárodních přepravců. Měli jsme 165 tisíc takových přepravců jen v Polsku. Proč? Železniční dopravu zastíní ostatní druhy dopravy. A proto bychom rádi dostali konkrétní informace, slyšeli bychom něco o konkrétních lhůtách. A nebo nám prostě jednoduše řekněte, že sami to nezvládnete. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl nejdřív pochválit pana Teličku, ale musím taky říct, že ne ve všem souhlasím s Boguslavem, nesouhlasím se skupinou socialistů a demokratů v této věci. Já myslím, že já nedokážu posuzovat jiné věci, ale v případě práce pana Teličky v projektu Rail Baltica, ta jeho činnost je naprosto zásadní. Když jste přijel do Regi, to bylo ještě předtím, než se lotyšská vláda konečně zavázala k tomu, že schválí spolufinancování projektu Rail Baltica, váš příspěvek byl naprosto zásadní. Bylo to zásadní i pro politický tlak, tlak v médiích a to právě potřebujeme při společných projektech mezi několika vládami. A proto naprosto nesouhlasím s postojem sociálních demokratů případě koordinátorů a zvlášť tohoto projektu. Pokud je o studii Rail Baltica, eh, meziskupina pro Balt eh, už slyšela o této studii. Já myslím, že máme eh, lhutu 2020 i pro ten evropský rozchod. Bude to souviset s novým systémem financování, dají se na to prostředky z Fondu soudržnosti bude tam mnohem vyšší procento spolufinancování z evropských zdrojů. A vzhledem k tomu, co se odehrálo 10. listopadu v Talinu, tak by to snad mohlo pokračovat. Ale já mám určité pochybnosti, když jsem poměrný optimista v této fázi. Ale mám pochybnosti a byl bych rád, kdyby se k tomu pan Telička vyjádřil. Lotyšský premiér, pan Dombrovský, který je teď v nové vládě, už v podstatě ve vládě tři roky, oznámil, že i když podpoříme ten projekt evropského rozchodu, musíme zahrnout obchvat kolem Rigi přes řeku, to jsou další náklady, má to být 6,5 miliardy, ale asi to bude ještě vyšší, anebo můžeme využít prostředky z fondu soudržnosti, ale musíme získat ještě další prostředky z evropských fondů a to není možné, jak víme. Takže co si o to myslíte? A samozřejmě tady mám pochybnosti, protože eh, hospodářské zájmové skupiny, vy jste je zmínil, jménem Lotyšských železnic minulý týden veřejně uvedli, že mají projekt elektrifikace ve směru východ-západ a jenom Lotyšsko to bude stát 6,5 miliardy eur. A samozřejmě obě věci financovat nemůžeme. Můžete se vyjádřit k tomu, jak vidíte svou roli v této obtížné věci? Děkuji. Pan Kramer, ano, děkuji za projev a já bych chtěl zdůraznit to, že jste se vždycky velice dobře angažoval a to, že jsme se dostali tak daleko, je také díky vašemu angažmá, takže já bych vám chtěl srdečně poděkovat. Nejde zde jenom o novou trasu, jde také o to, zda pobaltské země budou odčleněny od Evropy či nikoli. Nyní se snažíme mít toto nové propojení na evropském území z Talinu do Varšavy. Takže to byl první bod. Druhý bod je, že jsem velice rád, že se eh, Poláci nyní eh, dohodli, pokud jde o eh, to chráněné území. Nicméně zde bude tedy nová část, nový úsek a když se podívám na tu mapku, nebo když se podívám na ty návrhy, bude to do roku 2020. Eh, Poláci eh, chtějí eh, investovat 1,2 miliard. Původně to mají 1,2 miliard, původně to chtěli dát na silnici místo železnice, tomu bylo ale zabráněno. Eh, pro mě je rozhodující, kdy začne skutečně stavba eh, této části. A poslední bod eh, je zásadní mít evropský rozchod pro to, aby se eh, země mohly připojit. A podobně je tomu eh, ve Španělsku, tam, je, eh, tam se v současné době staví také evropský rozchod. Takže já mám podobný vizi pro, podobnou vizi pro pobaltské státy. V Estonsku by do roku 2012 to mělo být hotovo až k hranicím Předpokládám, že se zde tedy eh, jedná o nový rozchod, protože nemá smysl nyní modernizovat eh, staré eh, koleje, starý rozchod a potom to časem nějak přebudovávat. Takže mě by zajímalo, jestli zde tedy bude propojení prostřednictvím toho nového rozchodu. Můžete k tomu také něco říci? Pan Kohlíček, tři minuty. No, pane Toličko, já jsem rád, že se zase jednou vidíme po letech. <laughs> Děkuji za hezkou prezentaci. Měl bych jenom dva takové dotazy zásadní. Jeden dotaz, jestli se budují koridory v České republice, je tam vždycky rychlost konstrukční 130. Proč je zrovna na Via Baltica 120? Ten rozdíl mi připadá relativně malý a je to zvláštní. A za druhé, jak moc je to dojednáno, aby tahle nová kolej byla skutečně napojena na slušné železniční spojení v Polsku, protože v Polsku polské dráhy mají značné problémy s kvalitou některých tratí a pokud to napojení nebude od začátku zajištěno, tak to výrazně ztrácí na smyslu. Vím, že jste velice schopný vyjednavač, takže jistě jste v tom už udělal podstatné kroky. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Pane, pane Teličko, chcete odpovědět na otázky? Myslím, že nemáme jinou možnost, nebo ano? It's the way the game goes. Uh, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen, thank you for uh, the questions, and I'll take them in the Děkuji vám za otázky. Především si cením toho, že zdůrazňujete, že Rail Baltica je významný projekt pro Polsko. Je to něco, nebo já to tak vidím také, eh, když jednám se svým protižky ve Varšavě. Já nechodím na zasedání výborů jenom proto, abych řekl, toho to jsem dosáhl, toto se nám podařilo realita je taková, že dělat ty věci musí členské státy a tomu mohu napomáhat, mohu koordinovat, mohu vyvíjet tlak, můžeme hledat řešení a to také děláme. Jestli to stačí nebo ne, nejsem to o toho, abych to soudil. Já jsem se nepostavil před komisi a neřekl jsem, já chci být evropským koordinátorem, ale mělo se za to, že 15 let, a vy jste to říkali sami, nedošlo k žádnému vývoji ani když vaše strana byla u moci v Polsku. Vůbec nic se nestalo. Těžko mohu soudit, co se nám podařilo za pět let. Zvlášť protože to byla přípravná fáze. Ale už vidím výsledky. A to jak v Polsku, já myslím, že tady je politický koncensus, vaše strany tomu patří, a jde také o to veškeré úsilí a finanční zdroje, které se na to věnují. Takže možná příště bych měl podat zprávu podrobněji, ale rád se k těm eh, podrobnostem vrátím, když myslím, že ne každého by ty technické věci zajímaly. A možná, že by to mělo být výslovnější, výmluvnější. V každém případě jsme v těchto zemích dosáhli značného pokroku, to je jisté. Ať už to posuzujeme podle hospodářské životaschopnosti, která byla potvrzena, anebo podle investovaných finančních prostředků, přijatých rozhodnutí, uzavřených dohod. V podstatě jsme dospěli k fázi, kdy za pár let, někdy kolem roku 2015, zase budou jezdit vlaky. Vlaky, které budou zajímavé pro podnikatelské kruhy, budou vlaky z do Varšavy. Není pravda, že v Polsku se nic neděje. Jistě, asi se měl zdůraznit, ale já myslím, že jsem to říkal loni a předloni, že i v Polsku probíhá modernizace. Velice rád se k tomu ještě podrobněji vyjádřím. Pokud je o intermodalitu a železnice, naprosto souhlasím s tím, co říkáte, a totiž železnice bychom měli vidět jako strategický druh dopravy šetrný k životnímu prostředí. To je jasné. A jsem také velice rád, že Polsko, i když zase se vracím k tomu, říkal, co, k tomu co říkal pan Kramer, působí určitá spoždění, Ta železnice nebude tak rovná, jak se očekávalo, ale polská vláda tak rozhodla z dobrého důvodu. Možná nám to bude trvat o půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny dále, ale my to doženeme jinde. Takže i v Polsku vidím pokroky. A kdybyste se mě zeptali, jestli mám nějaké výhrady, ne, protože práce probíhá. Ale v Polsku bych chtěl vidět a tady použiji slova pana Zelky, já budu vyvíjet politický tlak. Neboli to, o čem bylo rozhodnuto, bude co nejdříve uvedeno do praxe. A začne se to plánovat. Není na mě, abych posuzoval, jestli koordinátory potřebujeme nebo ne. K tomu bych jedině řekl, že trvalo 15 let, než se něco spustilo. Byla celá řada memorand, dohod, mezi pobaltskými státy a Polskem a nic se nestalo. Takže já si myslím, že komise udělala správnou věc, ale to je jenom můj osobní postřeh. A teď, pokud jde o pochybnosti pana Síleho, Já si nejsem jistý, jestli mohu rozptýlit, protože zatím jsme právě na začátku procesu spolurozhodování. Ale myslím si, že máme nějaké ESO v rukávě. Máme velice podrobnou studii proveditelnosti, která prokazuje, že z ekonomického hlediska je to života schopné. Víme, že je to nákladné, ale konec konců mluvíme o období až do roku 2024, případně 2030. Kdybyste se mě zeptali, já bych si zvolil ambicioznější scénář, a totiž rok 2024. To znamená alespoň dvoje finanční vyhlídky. Když zohledníme 85% spolufinancování, tak v podstatě dopad na každoroční rozpočet podle mého názoru i v době proces preceze je přijatelný, zvlášť, že je to strategický projekt. Zazněly tady dvě důležité připomínky, a totiž východ-západ. Ty trasy východ-západ rozhodně doplňují pobalský projekt. ale trasa sever-jih ze zjevných hospodářských politických důvodů musí být páteří. A můžeme se zamyslet nad tím, jak to financovat. A já musím říct, že vidíme mnohem větší zájem podniků o spolufinancování některých částí těch projektů. A když jsem mluvil o tom uzlu v Kaunase, o tom o těch trapných potičkách mezi těmi dva skupinami. Já myslím, že oni pořád nedokážou uznat, co ve skutečnosti tyto projekty mohou znamenat pro regionální rozvoj a také jak vlastně přilákají investice ze zahraničí. Změnili jste dodatečné prostředky, já nejsem schopen říct ano nebo ne a kolik. Teprve začínáme. Musíme posoudit možnosti. A tady musím hovořit jako koordinátor. Ale já myslím, že místo předseda komise, já se s ním mám prosinci setkat, já bych rád o těchto věcech mluvil obecně. Mluvíme o skutečné strategické příležitosti, která se netýká jenom po Baltí. Mluvíme o tom, že budeme na východě konkurenceschopní. A to je opravdu závažná otázka. Nejde jenom o propojitelnost. Jde o to, jestli konkurenceschopné budou naše evropské podniky a poplyne z toho regionální pokrok, anebo jestli to bude někdo jiný. Je to jednoduché. A kdybychom měli víc času, tak bych to klidně trošku nediplomaticky rozvedl. Pan Kramer. Elk, já myslím, že to už jsem pokryl, ale jak dlouhá ta fáze bude, já musím říct, že čekáme, než se sformuje nová polská vláda, budou určité změny. Rozhodně pojedeme do Varšavy a podrobně si naplánujeme práci, kterou je třeba udělat. Já to vidím tak, že to mohou být klidně celé další finanční eh, výhledy. Možná je to otázka mojí neznalosti, ale já si myslím, že by se nám to mohlo podařit dělat lépe. Ale já myslím, že až zajdeme do větších podrobností, tak ty podrobnosti a studie nám ukážu, jak to bude. Rozhodně budeme vyvíjet tlak, rozhodně se budeme snažit postupovat co nejrychleji, protože pak by pobalské státy jinak mohly říct, ano, my děláme svoje, ano, Polsko rozhodlo z určitých důvodů, ale chceme, aby se to dělalo co nejdřív. Takže mluvíme o tom, co bych nazval přeshraniční solidaritou. A já myslím, že rozhodně budeme vyvíjet tlak. Rád řeknu něco víc ke konkrétnímu plánu jakmile ho budu mít, jakmile se nějak dohodneme s polskými orgány. Opravdu si musíme počkat. Mimochodem, mluvili jste také o té jižní části budoucího koridoru po Baltí Jaderské moře. Komise proto má pochopení, už začneme jednat se zeměmi na jich od Polska. Rádi bychom zjistili, jaké problémy budeme muset řešit a doufám, že budeme také moc využít vaši pomoc. Určitě je to relevantní, ten rozměr po Baltí Jerské moře. A k tomu, co říká pan Kohlíček, 130, v České republice 120. Vždycky potřebujete kompromisy na základě konkrétních studií, konkrétních analýz. Možná, že kdybyste teď sedl do vlaku v některých povládských zemích a jel se rychlostí 30 km, tak byste zřejmě pochopil, že i těch 120 km je dost ambiciozních. Nicméně, tak bylo rozhodnuto, tak ta rychlost vypadá, takže budou mít vlaky, které v průměru budou jezdit rychlostí 70 km za hodinu, ale věřte mi, i to hodně pomůže investičním příležitostem, a pokud je o tu pobřežní trasu, to jsou všechno legitimní otázky, ale já myslím, že potřebujeme přímou rovnou trasu. Může to doplnit tu současnou trasu, musíme ji modernizovat, podle mě za přiměřené náklady. A myslím, že v budoucnu, když to bude možné, tak se budeme snažit dosáhnout zisku. Já si myslím, že to také ušetří náklady na té e, trati s evropským rozchodem, protože v některých případech uplatníme větší flexibilitu, než bychom to mohli udělat jinak. Nicméně tady máme určité výzvy, určité potřeby v těchto zemích a musíme se s tím vypořádat. Mluvíme o roce 2024. Máme záruku, že se to podaří do roku 2004 nebo 2024 nebo 30. Ještě je to daleko před námi, ale v každém případě se budeme snažit šetřit náklady. Já myslím, že ty dvě věci se dají propojit. Jak přesně ta tak bude vypadat, to se ještě musí učit to, co jste viděli na mapě, je jenom orientační. Tím se ještě budeme zabývat, ale chceme, aby to bylo co nejpřímější, abychom ušetřili náklady. Pan Kolíček, Kohlíček také mluvil o propojitelnosti s Polskem. Ano, to se jistě předpokládá, ale zároveň je to už i zajištěno. A já myslím, že skutečnost samotná, že komise rozhodla, že propojí pobalský projekt s tím, že vytvoří koridor po Baltí Jaderské moře, znamená, že se rozhodně tímto směrem ubíráme a že to ještě lépe naplní eh, ty potřeby, které jste mluvil. Děkuji. A nyní Pane Zasado, já bych chtěl členům připomněl, že už máme 15 minut spoždění. i když je to, bez ohledu na to, jestli to 120 nebo 130 km za hodinu, máme spoždění. Já se omlouvám, já jsem zapomněla na jednu otázku. Ty objemy, ty objemy jsou nízké. Já myslím, že ta čísla vám klidně mohu dát, ale ta čísla jsou nízká. Je to tak trošku otázka slepice a vejce. Když nemáte teď žádnou infrastrukturu, může, na, po které byste mohli přesunovat náklady, tak nemůže být velký obchod jaké jsou požadavky, jak je poptávka. A to zachází za hranice po Baltii a Polska. Jednou to třeba bude Kazachstán, někdy Čína, jde o investice do některých povalských přístavů. A to všechno ukazuje, a myslím, že ta studie, kterou vám klidně mohu dát, pokud vás to zajímá, ta studie ukazuje, jaké zřejmě v budoucnu budou ty objemy, a ty jsou nesrovnatelné se současnými objemy. Ale rád vám tu studii dám. Okay. Thank you. Next, final one. Ano, děkuji. A poslední projekt eh, je prioritní projekt číslo 6. Jedná se o železniční eh, trasu Lyon, Terst až do Budapešti a na Ukrajinu. Koordinátorem je pan Brinkos, takže máte slovo. Omlouvám se za spoždění, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nebudu se vracet eh, k řadě významných věcí, kteří, které zmiňovali kolegové a co, které se týkají všeobecných dimenzí. My se totiž už známe pět let a já se tedy budu soustředit na to, co proběhlo v eh, posledním období. Budu pokračovat. Pan předseda se postará o ty, kdo se hlásí. Uh, ano, takže pane předsedo, kdyby proběhlo toto zasedání před půl rokem, dělalo by mi to určité obavy. Přestože prioritní projekt 6 eh, má velký strategický význam, i když eh, jde o železnici, která propojuje východ se západem, takže potenciálně bude hrát významnou úlohu. Před šesti měsíci panovala velká nejistota. V červnu 2010 pan místopředseda Kala se čtyři příslušné země, Francie, Itálie, Slovinsko a Maďarsko, podepsali tzv. memorandum ze, ze Zaragozy, což bylo memorandum podepsané během španělského předsednictví a snažili se tak potvrdit eh, význam, který přikládají tomuto projektu. A proč mi to dělalo obavy? Bylo to proto, že klíčová složka, tedy uh, úsek kolem Turína, je stále klíčovou záležitostí. A bez něj nebude možné propojit zbytek eh, se zbytkem této trasy, tedy Itálie, Slovinsko, Maďarsko nebudou moci být operativní. V několika posledních měsících se podařilo dosáhnout obrovského pokroku. Nebudu se zmiňovat o tom, jakou úlohu v tom hrají koordinátoři, to není relevantní, ale klíčové je to, že Francie a Itálie nyní konečně potvrdili strategický význam, který přikládají tomuto projektu a to konkrétně. Možná si vzpomenete, že eh, smlouva, Turinská smlouva z roku 2001 byla formálním základem a za posledních deset let došlo k různým, eh, k různým výkyvům v situaci a zvláště v poslední době se nedosahovalo žádného pokroku v těch otázkách, které souvisely s Itálií. Francie nyní souhlasila s tou konkrétní přeshraniční sekcí přes Alpy. Souhlasila s tím, že projekt bude provádět ve dvou fázích. První fáze bude vystavěn základnový tunel a také propojení s tou historickou trasou. Ehm, ten nový tunel bude 600 metrů a budou postaveny ještě další dva eh, tunely na francouzské straně a jeden další na italské eh, straně. V červnu po velkých váháních eh, kolem Madalenského tunelu byl konečně za, si začal razit tento proskumný tane, tunel v La Maddalena. Dále v srpnu byl schválen projekt v údolí Suza. Nyní to tedy bylo potvrzeno, došlo k tomu za předchozí vlády a potvrdila to i současná vláda. V září Francie a Itálie se konečně dohodly, pokud je o kritickou otázku sdílení nákladu mezi těmito dvěma zeměmi. Jak jistě víte, panovala velká nejistota, země váhaly a nyní se tedy podařilo dosáhnout tohoto pokroku a existující šance jsou velice dobré. Tedy nové, nová smlouva bude podepsána v několika příštích týdnech do konce roku. Nová italská vláda také potvrdila strategický význam, který přikládá tomuto projektu, tedy vláda, která existuje teprve týden. Souhlasila s tím paktem stability a také se strategickým významem tohoto projektu. Takže upřímně řečeno, z tohoto hlediska mohu říci, že došlo k novému vývoji v této oblasti. Pane předsedo, v této fázi bych také chtěl poděkovat panu Mario Verano, který vykonal nadlidské úsilí. Předsedal více než 190 zasedáním, více než 190 bylo za posledních pět let a tam se snažil zajistit dosažení co největší dohody mezi všemi zúčastněnými stranami. Samozřejmě, během dialogu vždy existuje většina a menšina, ale nyní je jasné, že díky panu Veránovi se podařilo dosáhnout eh, dohody také s místní populací, na kterou to bude mít dopad. Z ekologického hlediska je také důležité to, že projekt musí být eh, udržitelný. Nyní se to um, okolní um, oblasti, okolní komuny, které v minulosti protestovaly proti stavbě této trati, s tím nyní souhlasí. Nyní několik slov k té historické trati. Existovala i velká nejistota, pokud je o tuto trať, tedy trať, která byla původně vytvořena v této oblasti. Itálie a Francie nezávisle pracovaly na různých sekcích tohoto tunelu a vedlo to nakonec k znovu otevření tohoto tunelu. Tunel funguje, eh, rychlost je tam zrychlena, ale od 1. ledna 2012 myslím dojde k významnému vývoji a to také je díky tomu, že takzvaný koridorový přístup, o kterém se zmiňovali, zmiňoval kolegové, eh, tam byl aplikován. Protože Manažeři této infrastruktury z obou zemí se rozhodli, jak budou pokračovat. Proběhlo několik technických zasedání, byla vypracována dokumentace a plná, plný provoz také dokazuje, že obě strany se zavázaly k tomu, že budou postupovat vpřed. Významná dimenze je také intermodalita, zmiňovali to kolegové. Na konci toho procesu tato trasa bude součást širšího systému. Nejedná se pouze o železnice, ale budou s tím propojeny i jiné způsoby dopravy. Koridor Lyon-Turín um, se týká různých zúčastněných stran a důležité je koordinovat a dohlížet na všechny kroky, které budou podniknuty v příštích letech. Já opravdu doufám, že se nám podaří v rámci této platformy pokračovat i v budoucnu, protože opravdu klíčové je, aby se zapojili všechny zúčastněné strany v blízké budoucnosti. Pane předsedo, ještě několik, ještě stručně k úseku Itálie-Slovinsko, protože stejně důležité stejně důležitá je západní dimenze jako ta východní dimenze. Takže Úsek Itálie, Slovinsko nyní probíhá a upřímně řečeno, zkušenost, kterou máme s Francii a Itálií, ta byla také významná pro spolupráci mezi těmito dvěma zeměmi, Itálie a Slovinskem. Byla dosažena dohoda o vytvoření společné struktury a já doufám, že poté, co proběhnou volby ve Slovinsku, tedy v prosinci, nová vláda, ať už bude jakákoliv, bude pokračovat uh, a potvrdí tyto závazky. Bylo by velmi pozitivní, kdyby už v lednu po tomto úspěchu bylo toto potvrzeno ze strany Slovenska a Itálie. A pouze ještě stručně k té třetí části. Měli jsme maďarské předsednictví. Poprvé jsme se sešli v listopadu 2010 a poté v únoru 2011 na neformálním zasedání ministru dopravy. Nyní je jasné, že první projekt, což je elektrifikace jednoho úseku, elektrifikace úseku u Hodoše, to je tedy významný projekt, a významná bude také strukturální spolupráce mezi Maďarskem a Slovinskem. Jak jistě víme, evropská spolupráce není přirozená, suverénní státy raději spolupracují, eh, radši spolupracují v rámci svého státu. A my se snažíme vytvořit nějakou přidanou hodnotu na evropské úrovni. To znamená, že mezinárodní spolupráce musí být výhodnější než eh, práce na národní úrovni. Já doufám, že v roce 2012 po úspěších v ostatních eh, sektorech dosáhneme pokroku také u Maďarska. Pane předsedo, zaznamenali jsme velké potíže a to proto, že eh, to souvisí s velkým financováním. Jak jste víte, do roku 2013 komise vyčlenila 672 milionů eur a já doufám, že do příštího eh, období ta částka bude ještě vyšší. Samozřejmě je to velká finanční zátěž. A vzhledem k tomu, že přeshraniční projekty většinou mají nižší prioritu než vnitrostátní projekty, eh, proto je tedy situace taková. Pan předseda, pan místopředseda Kalas se také snažil eh, situaci popohnat tím, že se osobně zapojil do tohoto projektu. Pane předsedo, přestože máme spoždění, jsem optimistický. Doufám, že i v současné obtížné hospodářské situaci bude zlepšování evropské infrastruktury klíčovým elementem. A na závěr si říci, že nyní chápeme, že toto je urgentní a jsem připraven odpovědět vám na otázky. Děkuji. Pan Kančan. Grazie, presidente. Leggo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vyslechnul jsem si pana koordinátora a viděl jsem, že je optimistický. Mnohokrát panu Brinkhorstovi děkuji, protože vidím, že skutečně věří v důležitost tohoto koridoru a v to, že je třeba bojovat za to, aby tento koridor byl realizován i když je eh, těžké zorganizovat eh, tento koridor mezi Francií, Itálií, eh, Slovinskem a Maďarskem. Já mám nejdříve obecné připomínky a poté se budu věnovat vlastnímu koridoru. A mé všeobecné připomínky se týkají i ostatních koordinátorů. Když pracujete na těchto koridorech, když pracujete v rámci koordinačního systému, jak eh, významná je byrokracie a místní politická rozhodnutí. Eh, vaším cílem je koordinace. Nechtěli byste ty věci někdy popohnat trochu dále, protože za určitých podmínek potřebujete mít eh, pravomoce, abyste si mohli věci prosadit. protože v současném světě to může být eh, problematické. A já si myslím, že je potřeba mít tuto možnost. Měli byste mít možnost také rozhodovat, ne jenom věci eh, zprostředkovávat a usnadňovat. Jedná se o projekty transevropského charakteru a tak zde existují nejrůznější problémy související také s tím, že tyto projekty někdy zahrnují propojení různých eh, způsobů dopravy. Nicméně, v dlouhodobém výhledu je potřeba nakonec učinit rozhodnutí. Eh, my často hovoříme o, rozpočtech eh, na projekty do roku 2020 a také o projektových dluhopisech. A vzhledem k tomu, že se o těchto možnostech hovoří, musíme být připraveni na to, že tyto projekty by se měly ubývat, ubírat správným směrem, protože okolnosti a doba, ve které žijeme, je velice dramatická a citlivá. Takže eh, já vám děkuji za vaši dobrou vůli a doufám, že také bude existovat politická vůle pro to, abyste měli větší vliv, než jaký máte do do posud. Dále eh, jsem velice rád, že postupuje to propojení mezi Francií a Itálií a že se zlepšuje situace eh, v, úvo, v údolí Susa. Nicméně, eh, myslím si, že bude třeba v následujících letech pracovat na té části test Divača tím se dostávám ke své otázce. Do roku, do konce roku bychom měli mít toto propojení. Je možné něčeho takového dosáhnout? Bude toho dosaženo? Na závěr bych chtěl eh, říci, že eh, komise ukázala, že koordinátoři mají skutečné nasazení, ale často nemají odpovídající eh, pravomoce. Takže já si myslím, že eh, bychom se zde měla snažit o další eh, prosazování těchto koridorů také z ekonomického hlediska a z hlediska řízení. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní Seračane. Já myslím, že souhlasím s tím, co říkal předchozí kolega. Existují zde problémy v italské části a já bych se chtěla zeptat koordinátora, kde se domnívá, že existují ty hlavní problémy. Jsou problémy na místní úrovni nebo existují problémy s italskou národní železnicí nebo kde? Samozřejmě tyto koridory jsou zásadní pro celou řadu zemí a to znamená, že je zde evropská dimenze, ale často eh, zde dochází k zablokování, protože země si prosazují svoji národní vůli. Eh, je potřeba eh, někdy 27 různých povolení a proto, abyste postavili kilometr železnic. A ve Francii je potřeba mít jenom dvě povolení. A tyto koridory jsou evropskou iniciativou a proto se domnívám, že je potřeba, aby měly skutečnou nadnárodní dimenzi. Myslíte si, že něco takového by pomohlo překonat problémy, kterými čelíme v našich regionech a v našich státech? A ještě specifická otázka. Vím, že eh, je, existuje celá, zde existuje celá řada problémů, nejenom ve eh, na Slovensku. Doufám, že hospodářské problémy Slovinska nebudou mít negativní vliv na eh, výstavbu daného úseku. Eh, Itálie samozřejmě má také ekonomické problémy. Nicméně tato eh, část terst Benátky je rovněž problematická. Někteří se nechtějí zavázat k výstavbě tohoto úseku, protože si myslí, že není užitečný. A to by mohlo mít velký negativní vliv. Mě by zajímalo, jestli k tomuto úseku máte nějaké další informace. Paní Lichtenberger, tři minuty. Srdečně děkuji. Pane Brinkhorste, hovořil jste o zlepšování infrastruktury jako o zásadní otázce pro tento koridor. Já s vámi souhlasím, ale jenom se domnívám, že projekty, které nejsou akceptované ze strany obyvatel, takovéto projekty by možná měly být ehm, znovu eh, promyšleny, nově promyšleny. Eh, kolega Balaš říkal, vždy existuje nějaká alternativa. Eh, vy jste ve své zprávě pozorova, poukazoval na tu observatoř. Já bych chtěla poukázat na to, že eh, ten pokryk, která, pokrok, kterého bylo dosaženo v roce 2010, byl podmíněn. Existovaly různé podmínky, které nebyly naplněny. A z tohoto důvodu, z této observatoře, vystoupili všichni eh, relevantní kritici. Zbylo tam eh, jenom pár, kteří eh, neprotestují. A já si myslím, že je zásadní hovořit s lidmi v daných regionech. Myslím si, že je to zajímavá, zajímavý koridor, ale zároveň se domnívám, že některé části je třeba eh, nově promyslet, například tunel, protože eh, Možná by se to mělo změnit, protože existují alternativy, není to rozhodující a je potřeba mít na paměti celkový obrázek. Podle mého názoru postupujeme špatně, když říkáme, že děláme evropský projekt navzdory e, občanům. Italský stát e, na místo poslal e, tisíce vojáků. Lidé mají pocit, jak kdyby žili v okupované oblasti. To je ten celkový obrázek. Samozřejmě existují i lidé, kteří jsou pro ale ti mlčí v daných regionech, už nemají možnost se vyjádřit, byli umlčeni. Proto moje připomínka je, proč e, zde není snaha hledat alternativy, když víme, že je to tak sporné. E, v tomto regionu e, mínění o Evropské unii, které bylo vždycky pozitivní, se zvrátilo, protože se to zde prodává jako negativní evropský projekt. Ještě k otázkám. Víte, že italská e, železnice e, v podstatě už rozvíjí jenom osobní přepravu a nákladní přeprava se postupně pozastavuje. E, to stejné platí také na tom úseku v oblasti Brenneru. Já to vím z této oblasti. Vím to od lidí, kteří se tam snaží převážet nějaký náklad. A já se domnívám, že toto nemá eh, co dělat s evropskými cíly. Další připomínka. Eh, je potřeba 30 různých povolení na jeden kilometr a v Itálii je potřeba také mnohem více peněz než ve zbytku Evropy. Co k tomu řeknete? To jsou podle mého názoru zásadní otázky. A poslední věc. V současné době Itálie není v ekonomické situaci, která by umožnila podpořit takovýto projekt. Nicméně by bylo dobré, aby aspoň stávající železnice byla eh, tak obnovená, tak zekonstruována, aby bylo možné po ní odpovídajícím způsobem jezdit. Pan Kohlíček, prosím, dodržte tři minuty. Třím čas, pane předsedo. Já se zeptám na dvě věci. Za prvé, jak chcete přesvědčit, nebo jak si myslíte, že nová vláda v Itálii přesvědčí obyvatelstvo Valle Suza, a za druhé, jak tento koridor bude navazovat na koridor, který má vést přes Polsko, Českou republiku, Rakousko až do Slovinska. Děkuji. Děkuji, pane Kohlíčku, jsme vám velice vděční. Pan Dantin. Kde pak jste? Už vás vidím. Já bych vám chtěl nejprve poděkovat. Děkuji panu Brinkhorstovi za odvedenou práci, která probíhala celý rok. Vy jste opravdu využili vašeho vyjednávacího talentu k tomu, aby se naše dvě vlády dohodly. A já bych to chtěl potvrdit eh, v tomto výboru. Ta práce opravdu byla obtížná, jak jste se o tom zmiňovali, ale nakonec dohoda byla dosažena. Nyní musíme přejít do druhé aktivní fáze, která bude spočívat v realizaci tohoto projektu. Ano, je pravda, že existuje několik eh, sporných věcí, ale nesmíme si tím nechat zastavit. Italská strana a tunel, který musí být ražen, to je nyní bod, který se spochybňuje na evropské úrovni. A není to pouze věc, která se spochybňuje v Itálii. Místní populace je konsternována tím, že vidí, kolik eh, zúčastněných stran nechápe, o co zde jde. Místní populace podporuje tento projekt. Tento projekt dokonce podporují velmi, mnohem více. Úroveň e, znečištění na silnicích v e, poslední době je tak vysoká, že jsme se dostali do maximální, maximální fáze, která omezuje pohyb automobilu na silnici. Takže toto je velice důležitý prvek, důležitý úsek pro evropské sítě. A pane koordinát, eh, na pana koordinátora bych měl jednu otázku. Tento projekt bude velice nákladný a my musíme zajistit jeho úspěch už od té doby, co bude projekt zahájen. A mě by zajímalo, zda by vaše úloha neměla být širší. Neměl byste například také přispívat k tomu, že budete odstraňovat administrativní překážky a zajistit, že historická trať bude plně využívána a také byste měli zajistit, že už od začátku se nám eh, tento projekt bude rentabilizovat. Děkuji. Děkuji na zve pan Kramer na tři minuty. Nejdřív bych chtěl říci, že Itálie té, té, téměř zbankrotovala. A když říkáte, že to je mm, smysluplný projekt, takových projektů máme možná 30, ale máme zde také určitou hierarchii. A nejdůležitějším projektem je koridor Rotterdam-Janov. Eh, A eh, Existují zde problémy s financováním, také například v té části Appenweijeru, protože zkrátka nejsou peníze. V Německu Měchov Salzburg se také e, dále nestaví, říkají, že nemají e, peníze. A v Itálii e, tam zdá se není problém financovat tamhle most nebo jiné projekty ale to není důvěryhodné. Víme, že Itálie má problémy se spolufinancováním a s něčím takové, takovým nemůže nic dělat rada, ani koordinátor, ani my jako parlament. Víme, že Itálie něco takového nemůže zvládnout místo abychom prosazovali eh, tři projekty a eh, prosazovali jen tak na půl a byly dokončeno jen na půl, měli bychom si stanovit priority. Ano, my všichni jsme eh, přesvědčeni o těch 30 projektech, že jsou důležité, ale když ehm, si stanovíme priority, potom tento tunel nebude největší prioritou. Ne, myslete si, že ty tři eh, největší projekty, eh, na kterých se Itálie podílí, eh, budou ze strany Itálie skutečně spolufinancovány? Itálie na to zkrátka nemá. Berlusconi nedostal v parlamentu podporu, protože už neměl žádné finance, protože dotáhl svoje zemi k bankrotu. Takže peníze nejsou. A ve chvíli, kdy peníze chybí, je potřeba Eh, potom rozšířit mítné například na silnicích, eh, na eh, veškeré nákladní automobily. Já v každém případě si myslím, že italská vláda nebude schopna přispět 85% ke spolufinancování u všech třech projektů. Děkuji. Já nechci, abychom se zapletli do toho, že budeme říkat, že všichni musíme obhajovat Itálii a tak dále. Vy dostanete maximálně 30 sekund a držme se prosím vás tématu. Nebudeme tady mluvit o tom, jestli někdo uráží Itálii nebo ne. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, ale nesmíme ostatní nechat, aby na nás háželi, házeli bláto. Takhle se k tomu přistupovat nedá. To není italský problém. Nejde o to, že Itálie je teď finančně na kolenou. Mluvíme o tom koridoru. Pokud ho někde přerušíme jedno kde, tak už to nebude koridor. Bude z toho něco úplně jiného. Teď už to klesá ze 30 na 10 u toho koridoru, aby se to celé zjednodušilo. Ale jakmile se přijme rozhodnutí, lidé na tom koridoru začnou pracovat, tak už se nedá ustupovat zpátky. Musíme postupovat kupředu, jinak už to nebude koridor. Zapomeňme na Itálii, podívejme se na celou Evropu která je ve velice kritické situaci. Musím říct, přátelé, přátelé, prosím vás, trošku kázně. Paní Sarikiany, chtěla jste něco říct? Ne. Všechno bylo řečeno. O Itálii bude postaráno. Známe názor pana Krámera na to, eh, že se mezi Francií a Itálií mají kopat nějaké díry, jámy. Dobře, takže prosím vás, můžeme se znovu vrátit k tomu prioritnímu projektu číslo 6, ano? Mně se tady tak líbí, připomíná mi to dobu, kdy jsem byl také poslancem v tomto parlamentu a upřímně řečeno, tehdy byly debaty mnohem méně zajímavé. Evropa rozhodně nebyla jednotná. Teď to ukazuje, že lidé na druhé straně mluví o Itálii. Prostě vidíme, že Evropa je sjednocena. Ta krize, kterou teď prožíváme, podle mě znamená, že tyto věci jsou ještě naléhavější. Takže nejprve bych odpověděl obecně. Každý má nárok na svůj názor. Paní Lichtenbergová, pan Kramer, všichni. Jako koordinátor já se musím vypořádat s realitou v terénu. Je tady takové nizozemské přísloví, já se to pokusím říct anglicky, že nejlepší kapitán je vždycky na okraji, na kraji silnice. Já nevím, jak to říct anglicky. Když jste kapitán na lodi, tak nejlepší kapitán není ten, který je u kormidla, ale je stranou. A já se snažím vyhnout takové situaci. Já myslím, že tady zazněly důležité otázky. Je to jako anglické fotbalové peníze. Manažeři. I když já chci být mnohem skromnější, pane předsedo, protože já myslím, že fo- fotbal vyvolává ještě mnohem víc emocí než ostatní aspekty. Dobře, takže nechme toho. Pane předsedo, Děkuji panu Kančanovi. Tedy, jaký je význam role koordinátora? Já myslím, že pan kolega Talička i pan Baláš už k tomu něco řekli. Možná bych vám to mohl ještě něco dodat. Pokud a až bude obnovena Turínská smlouva, já doufám, že k tomu dojde do konce roku, předpokládá se, že komise, vzhledem k tomu, jak důležitou roli hraje při financování, bude mít zástupce ve správní radě. To bude vůbec poprvé u evropského projektu. Francouzská a italská vláda se dohodly, že komise bude v představenstvu ve správní radě. Neboli nebudeme hlasovat proti francouzům nebo proti Italům, ale jsme zásadní pro tu strukturu a já si troufám tyto věci říct, přestože se to ještě pořád nepodepsalo. A proto doufám, že to také ukazuje, že kromě francouzských zájmů a italských zájmů je také o evropské zájmy. Úvodem jsem říkal, pane předsedo, že evropská a národní spolupráce je přirozená věc. Pracuji mm, na evropských záležitostech už řadu let a takovou mám zkušenost, ale je zajímavé, po všech těch letech, jak francouzská, tak italská vláda, zvlášť italská vláda, jak pravicová, tak levicová, pan Prody, pan Berlusconi, a teď pan Monty, právě potvrdil, že ten projekt chce, chce, aby byl součástí paktu stability a patří to ke strategickým zájmům. Samozřejmě musíme uvažovat dál, než kam se současná krize. Já nechci eh, vstupovat do nějakých interních diskuzí mezi poslanci tohoto parlamentu, ale takovou pozici jsme vždycky zastávali. A pokud je otázku demokracie, já si opravdu myslím, že v posledních pěti letech jsme ten celý projekt přehodnotili. Jak říkala paní Echtenbergerová, nejdřív to byl úplně jiný projekt, už byl přehodnocen. Projevuje se demokracie, ale někdy musí většina respektovat menšinu a menšina nakonec musí respektovat většinu tak to nakonec vypadá. Itálie je demokratický stát, je to stát s právním řádem, týkal se to 14 komunit, 10 s tím souhlasilo, 10 regionů řeklo ano. A z těch, který se to přímo dotýká, dvě řekly ano. A já vím, že v jiných zemích i v mé zemi byla podpora obyvatelstva mnohem nižší, ale to je vše, co k tomu řeknu. A už se nechám ničím dalším vyprovokovat, pane předsedo. Takže pokud je o pana Kančana, jsem rád že chce, aby měla komise větší váhu. Já si myslím, že jakmile vstoupí v platnost ta nová dohoda, už nepůjde o jakousi soutěž mezi Francouzi a Itálii, bude to společný projekt. A ten společný projekt se bude společně řídit a finanční účast komise je důležitá. Došlo ke spoždění a proto není pravděpodobné, že se všechny prostředky utratí do, do roku 2013. Nicméně komise řekla, že budeme mít na to další dva roky paní Serikiany dodala, myslím, důležitou věc a zvlášť k penátkám a k triestu. Já jsem se setkal eh, s vedoucími představitelů regionů. Já myslím, že to bylo někdy v červnu nebo červenci tohoto roku. Oni měli dosti velké obavy z toho, že pokud se nic nestane v této části, ta, ta část od Triestu nebude moc sloužit, protože to je propojení s tou západní a východní částí, už jsme o tom mluvili. Upřímně řečeno, v této chvíli nevím, jak to vypadá, protože to je ta národní část. Ale vy mě vždycky motivujete, když o takových věcech mluvil. Já se zeptám, jak to teď vypadá. Ale mohu říct, že pokud jde o Trieste Vauču, tam došlo k velkému pokroku. Já jsem právě mluvil s ministrem Vlačičem, ministrem dopravy ze Slovinska. Nevím, jak to s ním dopadne, protože samozřejmě v prosinci budou volby, ale ve slovenské vládě údajně panuje konsensus. Dohodnou, chtějí se dohodnout s italskou stranou a v posledních týdnech ještě nebylo přijato konečné rozhodnutí. Samozřejmě čekají se tam volby, ale mě by velice překvapilo, kdyby nová vláda bez ohledu jaké, na to, jaké bude mít složení, zaujala úplně jiný postoj. Pane předsedo, pokud je o paní Lichtenbergerovou, už jsem se k tomu vyjádřil. A jak už jsem říkal, lidé mají nárok na jiný názor. Pokud jde o tu historickou trať, a tam ona říkala důležitou věc, ta historická trať se teď rekonstruuje, a to jsem říkal jasně na úvod. 1. ledna je významné datum a já rozhodně doufám, že ještě ta historická do, trať bude sloužit dlouhou dobu, pak bude ta nová trať a bude se to dál rozvíjet a napomůže to i tomu environmentálnímu rozměru, o kterém jsme mluvili. Pan Kohlíček. Já se omlouvám. Můžete zopakovat svoji otázku? Já jsem si to zapsal, ale skutečně si myslíte, že nová vláda bude mít nějaký prostředek, jak přesvědčit obyvatelstvo o SUSE? To byla první věc. A druhá věc? Druhá věc. Jaké bude propojení tohoto koridoru s koridorem, který vede přes Českou republiku Polsko do Slovenska? Ano, omlouvám se. Já myslím, že pokud o tu první věc, jak už jsem říkal před chvilkou, protože chci mít jistotu, že nová vláda pana Montyho zaujme stejný postoj, tak jsem si to ještě prověřoval. A nová vláda se domnívá, že je to projekt strategického zájmu. Druhá část, a já myslím, že to je klíčová věc, a já myslím, že na tomto zasedání to znělo poprvé, samozřejmě, pokud trať mezi Slovinskem a Maďarskem půjde až na ukrajinskou hranici a vznikne, některé části zatím nejsou úplně funkční, na některých částech pořád ještě není elektřina, to je samozřejmě velké omezení, bude to mít velký dopad na tu severní trať. Já si dokonce myslím, že teď jsme si zvolili ten přístup založený na koridorech a komise, koridorech a komise to hodně podpořila. A já doufám, že parlament a rada ten projekt komise potvrdí bylo by velice dobré, kdyby probíhal intenzivní dialog mezi těmi, kdo mají na starosti sever, jako mý kolegové po mé pravici, a ostatní koridory. A já doufám, protože samozřejmě Budapešť je klíčový prvek i z historického hlediska, jak víte, v evropských železnicích. Já doufám, že to přispěje k tomu celkovému projektu. A poslední věc, pane předsedo, pan Danta, já mu děkuji za podporu, za podporu projektu. Francouzská vláda se v minulosti zachovala příkladně. Ty průzkumné tunely, tři průzkumné tunely už jsou hotové a já myslím, že i pro francouzskou stranu to znamenalo úlevu, že teď už jsou ty podmínky uspokojivé a ten projekt opravdu začne a bude se realizovat. To je vše, pane předsedo. Děkuji. Pane Brinkhorste, rád bych poděkoval všem třem, panu Balašovi, panu Teličkovi i panu Brinkhorstovi za prezentace konkrétních prioritních projektů a za to, že jste odpověděli na otázky a že jste také stimulovali diskuzi i neshody ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. To nedokáže hned tak někdo. Ale někde to dobré pro duši, jak se říká, trošku se pohádat. Samozřejmě, jako vždy, jako výbor pro dopravu, jsme připraveni spolupracovat s vámi, abychom dospěli k výsledkům. Výsledky jsou pro nás klíčové a my chápeme problémy, které máte s některými z členských států. Nás to frustruje úplně stejně občas, jak je to s členskými státy. A bez pochyby někteří z vašich kolegů zítra budou mluvit o podobných věcech. Nicméně musíme pokračovat musíme postupovat dál. Ano, občas se s někým střetneme, ale to není nikdy na škodu. Mnohokrát vám děkuji a ještě bych kolegům řekl, že teď si vezmeme bod různé, protože já tady zítra nebudu, takže pokud máte něco do různého, tak nám to sdělte teď a pokud nemáte nic, tak bych dnešní zasedání uzavřel a připomínám vám, že zítra se tu sejdeme v 9 hodin. Začneme s Patem Coxem, pak tady bude Karla Pejsová. A, budeme takto pokračovat až do výměny názorů s místopředsedou komise Kalasem ve 12 hodin a od 11 hodin tady bude kolega Ríke, místo předseda Ríke. Mnohokrát vám děkuji.